schváleny. Dámy a pánové, jistě si vzpomenete, že 6. července proti Korvinovi Mikemu byla vyslovena sankce pro, za jeho nepřijatelném vyjadřování o afrických migrantech. A bylo to, byly to jeho poznámky 7. června. Dotyčný poslanec vznesl stížnost, předsednictvo se touto Předsednictvo se touto stížností zaobíralo a jednohlasně potvrdilo mé rozhodnutí. na základě této sankce eh, ztrácí pan Kornio Mike nárok na denní diety během deseti dnů a během pěti dnů je suspendován nezávisle na vykonávání práva hlasování během pléna. Sankce je zahájena dnešního dne 12. září. Příslušné italské úřady eh, mě informovaly o volbě Andreo Joker, eh, který byl zvolen 7. července. On nahradí pana poslance Bonana a vítám mezi námi nového kolegu a připomínám, že eh, za podmínek stanovených v jednacím